Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir können... Vážení zhromáždění, kolegyně, kolegové, začněme tedy s odpolední části našeho zasedání. Máme zde slyšení týkající se budoucnosti e, přepravy a samořídících automobilů a e, v Amsterdamu se přednedávnem konalo zasedání rady, kde právě nám bylo představeno eh, samořídící samozřídící systémy řízení automobilů jsme viděli, tedy máme už určitou představu, já brzy představím. Nejdříve zde máme studii o samořídících automobilech eh, a tady máme Robertu Frizony z Phil Davis Gleaf a ona nám bude prezentovat výstupy této studie. Děkuji. Je mi ctí, že zde mohu být přítomna a prezentovat výstupy ze studie o samořídících automobilech. Jaký úkol nám byl svěřen? Úkol nesmírně obtížný. V naší studii jsme se snažili kategorizovat automatizovaná vozidla, to ještě nebylo tak obtížné. Pak jsme se snažili přijít s alternativní pohledy na výzkum a vývoj a pokračujících iniciativ, jak zde, tak v USA. I to nebylo tak obtížné. Tvrdší oříšky byly eh, budoucí možné eh, scénáře, budoucí styly, jakými se může ubírat další výzkum, vývoj a budoucnost těchto automobilů, potenciální dopady a i doporučení dalších kroků. Naše studie se soustředila zejména na automatizaci. Mnozí z vás určitě už o tomto tématu lecos víte. A je vám určitě známo, že máte, máme rozdíl mezi automatizací u vozidel a rovněž i Eh, propojeností vozidel. Když se tedy snažíme pracovat se dvěmi koncepty, jednak automatizovanými a jednak propojenými vozidly, tážeme se, jak vzájemně spolupracují, jak spolupracují s dopravní inter- infrastrukturou, jak s chytrými telefony. To jsou dva různé koncepty, které ale je třeba vnímat paralelně v různých okolnostech, zejména chceme-li brát v úvahu potenciální dopady tohoto vývoje. Zde máme slide, který eh, je převzatý. My máme i vlastní, ale ten je aktuálnější ten je dobrou základnou pro diskusi. Zde máte úvodní obrázek klasifikace jak automatizovaných automobilů a jednak kategorizace způsobu propojenosti vozidel v rámci silniční dopravy. V naší studii jsme vyjmenovávali a analyzovali různé technologie, které ať už jsou ve vývojové fázi nebo už jsou na trhu. Bohužel dnes nemám dost času, abych vše dopodrobna popsala. Jde spíše o to, že nesmíme zapomínat a na úvod bych ráda předeslala, že plná automatizace, to už bude pouze to konečné stádium. Konečné stádium v procesu, jehož součástmi a etapami jsou různé úrovně automatizace. Tady vidíte, že je jich pět. E, plná automatizace tedy pátá etapa je až na samém konci. Další záležitost, kterou musíme mít na paměti, je, že můžeme mít určitou linii mezi úrovni 3 a 4, protože všechny technologie, které ať už jsou eh, ve vývoji nebo jsou nové, jsou mm, jakoby centricky soustředěné na řidiče. Snaží se zvýšit pohodlí, zvýšit bezpečnost a tak dále. Pokud se ale přesuneme na úroveň 4 a 5, pracujeme už s jiným konceptem tam už hovoříme spíše o soustředění se na samotném vozidle. V naší studii odhalujeme eh, rozdíly v vývojových eh, přístupech. Mnohé údaje nám poskytla Evropská komise a Rovněž snažíme se postihnout různé zainteresované strany, kterých se konkrétní projekty týkají, případně do nich jsou zapojeni. Tím, že jsme se snažili eh, přijít na to, jak vypadá aktuální situace jak v EU, tak v USA, tak v Japonsku, tak jsme zároveň vše seřadovali do různých kategorií a přišli jsme na to, že se jedná o přinejmenším dva různé přístupy. Co je nápadné? Většina účastníků v automobilovém průmyslu, ale rovněž i některé zainteresované strany se zabývá tím, co jsme nazvali evolučním přístupem, tedy vychází ze stávajícího stavu věcí a přistupuje ke všemu postupně a nahlíží na automatický samořídící automobil až jako na tu úplně poslední etapu. Pak jsou i ti, kteří například Google k tomu přistupují tak, mm, že jsme to nazvali revoluční přístup. Tam jde o to, že přijít s vozidlem, které je schopno se samořídit od samého začátku a jená úroveň automatizace je prostě nezajímá. Tady jsou tedy ještě ty snažší um, úkoly, které jsme se snažili splnit. Provedli jsme uh, interview, vyslechli jsme různé experty, nemáme nevidíme, že by existoval nějaký společný pohled na věc ohledně budoucnosti. A na co jsme přišli? U osobních automobilů implementace stále vyšší úrovně automatizace, tedy krátkodobém eh, horizontu od úrovně 2 do úrovně 4 Většina hovoří o 10 až 20 letech a nikdo nepočítá s tím, že by plná automatizace se dostavila v bezprostřední budoucnosti. Spíše se počítá z 20 lety nebo více. I když nějaká konkrétní aplikace či případně v konkrétních okolnostech by takové automobily už mohly být využívány dříve. Nákladní doprava. E, došli jsme k podobným závěrům a podobné představy mají zainteresované strany. Středně a krátkodobě se zdá, že zodpovědnost řidiče to, že usedne e, v automobilu a bude se automobilem zabývat, bude však mít stále méně úkolů, avšak plná automatizace je věc vzdálenější budoucnosti. Veřejná doprava, veřejná osobní doprava, tam to možná vypadá trochu jinak, protože e, vývoj automatizovaných vozidel je omezen na konkrétní prostředí, například eh, výstavní prostory, veletržní prostory, letiště a tam by možná mohlo dojít k tomu, že tato vozidla budou fungovat i dříve. Nemám mnoho času a tedy pouze velice krátce o potenciálních dopadech a o různých typech dopadu. Bezpečnost na silnici. Tam víme, že 90 nehod se dá připočíst lidské chybě. Tam tedy má automatizace velký potenciál snižovat nehodovost. Na druhé straně e, účinná, bezpečná e, práce či výkonnost těchto automatizovaných vozidel, to je záležitost dosud nevyřešená a nejasná. Tam by se daly celé dlouhé stránky popsat různými úvahami. Dodatečně eh, přínos eh, k bezpečnější dopravě bude záviset o poměru eh, v jakém proniknou tyto typy vozidel do veřejné dopravy či do silniční dopravy. Pak máme um, emise a rovněž i dopravní zácpy. E, tam bude nižší sociální náklad či nižší mm, zátěž e, zácpami, protože lidé mohou se zabývat něčím jiným v době, kdy sedí v nějaké zácpě. Na druhé straně tam budou oběti, které bude třeba přinést, protože to, co získáme díky automatizaci či propojenosti vozidel, může být neutralizováno větším eh, větším zájmem o využívání těchto vozidel, větší poptávkou. Zde rovněž velice zkratkovitě další dopady eh, dopravní přístupnost, adaptace infrastruktuře, eh, etika, akceptace ze strany veřejnosti. Mohu vás pouze vyzvat, abyste se seznámili s celou studií. Možná pouze pár ještě klíčových doporučení na závěr. Snažili jsme se přijít na to, jak nejlépe prostudovat potenciální výhody a došli jsme k závěru, že je třeba opravdu dalšího bádání a rovněž systém sdílení vědních a i jiných praktických poznatků, tedy pilotní studie, velice silně doporučujeme a domníváme se, že se musí mnoho pozornosti věnovat i místní či městské dimenzi. Tam budou pravděpodobně dopady nejsilnější a i potenciálně největší rizika se tam mohou objevit. Dále je nutné učinit si přesnější představu o tom, jak se to odrazí například na, na dopravních tepnách. Jediný společný rámec politiky je nezbytný, mezinárodní spolupráce rovněž. Co se týče testování, tam rovněž na mezinárodní úrovni to musí probíhat, abychom si mohli sdílet výstupy těch testů a při uvádění na trh doporučujeme postupný přístup, krok po kroku, začít zaváděním méně automatizovaných vozidel, pozorovat, jak na trhu budou fungovat a přecházet těm vyšším úrovním. Rovněž by asi musela vzniknout či být přizpůsobená příslušná směrnice či více směrnic, které se týkají tohoto postupu. Mm, mm, mohu doporučit, abyste se seznámili s naším eh, zprávou. Máme rovněž eh, pilíře mm, a máme rovněž eh, i odkazy na rozpravy, na diskuse, které se už v té věci konaly. Děkuji vám. A nyní ještě dva další um, krátká úvodní vystoupení a pak proběhne diskuse. Eh, zde máme sedm minut, všichni o tom víme a chci poukázat na to, že opravdu se můžete vyjadřovat ve své mateřštině, protože tlumočníky tady máme. Štefan Neugebauer, předseda ITRAKu BMW. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mnohokrát děkuji. My tady hovoříme o automatizované jízdě. Předpokládáme tedy, že budoucnost eh, v dopravě bude vypadat trošku jinak, než jak ji známe nyní. Eh, otevřeme prosím prezentaci. Tady vidíte pár eh, zásadních hesel. Tady jde tedy o to, že čekáme eh, velkou elektrifikaci, intermodální typy dopravy a automatizaci. Dnes právě tedy hovoříme o té automatizaci. Co si slibujeme od automatizovaného řízení? Tady jednoznačně vidíme Eh, zlepšení bezpečnosti, protože 90% nehod je způsobeno právě lidskými chybami, nepozorností, takže to by určitě ty eh, automobily budoucnosti mohly zvládat lépe. Eh, také je důležité mm, vyhýbat se způsobování dopravních zácp, přetížení dopravy, ono to vlastně všechno souvisí i s chováním řidičů, které potom samozřejmě má i vliv na životní životní prostředí. Eh, kromě toho samozřejmě taky na jakýsi komfort, eh, který máme. Pokud eh, třeba potom v tom automatizovaném autě můžete svůj čas využívat i lépe. Takže kdy můžeme něco takového už očekávat, že už něco takového opravdu na silnicích bude jezdit? Tady máme různé stupně automatizované jízdy. Úplně napravo vidíte nejvyšší stupeň, to je autonomní či plně automatizované auto. Zas tak to asi nebude, že nějaké takovéhle auto spadne z nebe a potom celá silniční doprava bude plně automatizována. To není tak jednoduché, eh, čeká nás několik stupňů, teď jsme vlastně asi tak v prostřed tohoto vývoje, tady vlastně nalevo Vidíte tedy eh, různé eh, eh, systémy, které máme k dispozici už nyní, to znamená třeba kontrola toho, zda jedete ve správném pruhu, kdo se k vám přibližuje vedlejší pruhu a podobně, na to jsou různé senzory a tak dále. Takže automatizované auto budoucnosti to už je podobné tomu, co dělá sám člověk. Nejprve musí tedy vnímat prostředí, okolí, tyhle ty informace musí zpracovat, promyslet a potom samozřejmě to musí přeložit do nějakého chování. Takže vnímání okolí, to dnes dělají autom, automobily prostřednictvím sensorů. Tady na tomhle obrázku vidíte, to už není žádná budoucnost, to je aktuální auto, které si můžete dnes koupit, které je v produkci. Tady tedy máte jakýsi přehled těch sensorů, které má už dnešní automobil. To je důležitý obrázek, protože tady vlastně vidíte, jak důležité je pro vytváření hodnot v Evropě a nakolik ehm, e, průmysl, dodavatelský průmysl přispívá k tomu, vlastně, aby jsme měli tyhle senzory, ale samozřejmě máme také výzkumné instituty a poskytovatele, protože to se všechno musí zpracovat a připravit. Musí se nejprve připravit nějaký model e, toho e, prostředí a tak dále. Takže tenhle obrázek ukazuje, jaké příležitosti máme zase pro eh, inovace a eh, pracovní příležitosti v Evropě. Takže tyhle senzory, eh, které se využívají dnes, se budou tedy využívat i v budoucnosti s rostoucí kvalitou automatizované jízdy. Budeme samozřejmě potřebovat čím dál více informací z okolí, z prostředí, ve kterém se automobil pohybuje, takže tam budou telekomunikační systémy, které eh, budou poskytovat informace přímo do eh, automobilu. To je další důležitá věc, kterou zdůraznuju. Takže potřebujeme plošné pokrytí telekomunikačními eh, poskytovateli a protože to automatizované řízení se vlastně nejprve odehraje vlastně na nějaké ploše, na silnicích, tak prostě potřebujeme právě e, telekomunikaci na ploše, což je trošku jiné, než e, jak to vnímáme z pohledu komunikací. To znamená, e, doposud jsme se snažili pokrýt telekomunikacemi hlavně třeba města. Teďka vlastně půjde ale opravdu o plošné pokrytí. Automobily a komunikace v automobilech musí být nastaveny bezpečně. A to je výzva. Abych to řekl naprosto jasně, existují e, osoby, které tvrdí, že auto v budoucnosti není v podstatě nic jiného než e, mobil se čtyřmi koly. Abych to řekl jasně, ne, ne, ne, není tomu tak. Automobil není nikdy telefon se čtyřmi koly. Tady vůbec jde o úplně jiná bezpečnostní nastavení a e, a také vlastně zajištění bezpečnosti. Zamyslete se nad tím, jak dlouho používáte svůj mobilní telefon, ten chytrý? Dva, tři roky? Pět let maximálně? Nebo deset let? Proč se ptám deset let? Deset let je průměrný věk automobilu v Evropě. Takže eh, ty automobily nejsou samozřejmě na trhu jenom 10 let, ale 20 let. A my tedy musíme garantovat, bezpečnost po, po dobu aspoň tedy 20 let. A to je ten rozdíl oproti chytrým telefonům. My tedy jako průmysl musíme zajistit bezpečnou komunikaci v automobilu. Nemůžeme prostě domolit každému, aby komunikoval s tímto automobilem. Musíme jasně nastavit struktury, které jsou bezpečné eh, prostřednictvím platform. A tady vlastně můžeme mít tedy pouze řízené takzvané back-end lösung, back-end řešení. Takže tady jsou tedy vlastně eh, různá bezpečnostní eh, nastavení. To celé se odehrává v prostředí, do něhož vstupují noví hráči na mezinárodní úrovni. Tady tedy vidíte, že jednak eh, to automatizované řízení, eh, kdo všechno se toho musí účastnit, potřebujeme automobilový průmysl, výrobce, dodavatele, ale také celou společnost, která bude ochotná eh, tohleto téma přijmout. Potřebujeme zákonodárce, parlamenty, které na tom spolupracují. Každý musí k tomu přispět. Potřebujeme také jasná pravidla pro výměnu údajů. Tohle je přesně e, pole, e, do něhož vstupují ti noví hráči, americké koncerny, jako je Google, Apple a další, kteří mají velké zkušenosti s e, nakládáním s údaji s velkým objemem. A tyhle ty firmy samozřejmě mají mnohem větší finanční moc než evropský automobilový průmysl. Takže když to zhrnu, automatizované řízení poskytuje velkou příležitost pro Evropu, pro zaměstnanost, pro eh, pokrok společnosti, pro bezpečnost, pro eh, životní prostředí. Čekají nás ale stále ještě výzvy, jak v průmyslu, tak ve společnosti a potřebujeme proto výjimečný eh, investiční a výzkumný program, abychom mohli postupovat ku předu. Eh, co se týče technologické platformy, tak tím se zabýváme opravdu eh, velmi intenzivně. Už jsme zveřejnili jakousi první cestovní matu k automatizovanému eh, řízení a to se samozřejmě neustále aktualizuje, takže děkuji. Také mnohokrát děkuji panu Bauerovi a nyní pan Miller, který zastupuje Švýcarsko. Děkuji. Pane předsedo, já vás rád seznámím s naším vlastním názorem na toto téma, zejména naši malou zkušenost, kterou jsme zahájili. Jenom několik slov k naší společnosti, která není všem asi známá. Máme zkušenosti stoleté ve veřejné dopravě. Začali jsme přepravovat lidi přes eh, švýcarské průsmyky, stále v tom pokračujeme. A ve Švýcarsku jsme hlavním přepravcem veřejné dopravy. Působíme ve Francii, ve Švýcarsku, v Lichtensteinsku a také nabízíme kombinovanou mobilitu, jako je sdílení eh, jízdních kol a další doplňky k našim autobusům ve Švýcarsku. Eh, téma je naše zkušenost s naším samořídicím vozidlem ten obrázek je trošku malý, ale máme devítisedadlové vozidlo, vlastně dvě vozidla, která jezdí od minulého září v Sionu. Je to tedy sionská zkušenost a tato malá vozidla, tedy jsou plně autonomní a budou používána v městských ulicích do června letošního roku budou přepravovat eh, cestující v Sionu ve Švýcarsku, v tomto malém městečku. Ta představa je, že každý může nastoupit, kdo čeká na zastávce do tohoto vozidla a také bude existovat aplikace na vyžádání, kde bude možné zavolat si tedy tuto navetu a disponovat dopravou na vyžádání. Oblast, kde bude jezdit, nebude zcela bezmezná, je omezena na centrum města Sionu. Jsou to běžné ulice s dopravou a jsou to dlážděné ulice, tedy až po kopec s hradem, což je turistická atrakce v Sionu. Takže tady je možné vlastně odbočit z trasy a reagovat na poptávku oproti předem určené trase. My to neděláme sami, spolupracujeme s univerzitami, my zejména spolupracujeme s Univerzitou v Lozan a s dalšími akademickými institucemi, požíváme vozidlo, které vyrábí, eh, vyrábí francouzská malá společnost Navia ovládací software je dílem společnosti z Lozan, takže je to takový celoevropský projekt, který zde provozujeme. A proč tak činíme? My jsme přesvědčeni, že autonomní vozidla jsou doplňkem našich dopravních služeb, jsou představitelem na konci nebo na začátku trasy no, dvou hlavních eh, železničních a autobusových linek a my budeme testovat v Sionu také turistickou dopravu, která se liší podle ročního období a podle počasí. A pro osoby, které jedou nakupovat, tak eh, mohou využít eh, tuto dopravu na velmi malou vzdálenost a pomůže jim to s nákupem. Takže tento projekt poběží dva roky a snad povede ke skutečnému uplatnění, které posílí naši veřejnou dopravu. To naše přesvědčení, naše vize pro veřejnou dopravu, a tady hovořím také za naši profesní organizaci, kde jsem eh, předsedou eh, Komise pro ekonomiku a dopravu, tedy tato samořídící vozidla jsou doplňkem našich dopravních služeb a naše vize je, není tak eh, vozidla bez řidiče, ale řidiči bez vozidel protože vozidla, jejich hlavní problém je, že zabírají mnoho místa na silnici a vedou k dopravním zácpám, což je velký problém, který ještě poroste s nárůstem počtu obyvatel ve městech. Takže mm, městská doprava má svou roli, může se zkvalitňovat a může být ještě efektivnější. A proto se velmi zapojujeme do zkoušení těchto nových produktů. Děkuji. Děkuji za tyto tři zajímavé příspěvky. Nejdříve Wim van de Kamp v diskusi. Pane předsedo, děkuji vám. Já budu hovořit nizozemsky. Na úvod, pane předsedo, Mám takovou praktickou otázku. Praktická otázka na úvod. Máme tři zprávy, ale neobdržel jsme zprávu paní Frizony, nebo tu přednášku. Tam už jsou jiná témata a nevím, zda ji teda budeme mít k dispozici. Takže to je otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě směřuje panu Neugebauerovi. Doufám, že jsem vaše jméno vyslovil správně. Tam jde o ty stupně 1 až 5 a vy jste zmínil, že se nacházíme zhruba v polovině. Já jsem s panem Kámerem byl na zasedání rady v Amsterdamu minulý týden a tam nám bylo sděleno, že jsme se dostali na konec eh, stupně číslo 2. A vy hovoříte o zhruba středu což je velký rozdíl. A pak ještě se nabízí otázka, zda se kdykoliv vůbec dopracujeme k té pětce a pokud ano, tak na kdy to odhadujete? Otázka na pana Müllera. Já si Sion znám, trávil jsem tam dovolenou v Briku, Bisu a v Sionu. Jedná se o klidné malebné městečko, je tam vše, co k takovému městečku patří, kostelík a tak dále. Je tam ale dost interakce s dětmi, s chodci, s turisty. Máme dostatečné prostředí pro to, abychom to otestovali. Vyplatilo by se přenést ten experiment do Bernu. Pan Ertok jako další. Děkuji. Děkuji za studii, za analýzy i za úvodní slovo. Automatizace dopravy. Mnozí vědí, že se jedná o mého koníčka. A Evropský parlament je ještě posílil, protože ono se jedná o něco opravdu nejpoutavějšího, s čím můžeme my jako politici mít co dočinění. A rovněž i v nejbližších letech, do čeho se můžeme pustit. Já se vrátím k tomu, tedy nebudu se zmiňovat o tom, co čekám od Evropské komise, protože to by byla trošku ztráta času na tomto místě, ale Horizon 2020 100 milionů eur by tam mělo být k dispozici v rámci tohoto programu v oblasti právě automatizované silniční dopravy což je fajn, ale neměli bychom se těšit příliš brzy a příliš silně, protože američané mají 4 miliardy eur. Takže podívejme se na to v kontextu. Přesto všechno je to dobrý signál, že máme alespoň něco. Kromě toho jsme to z názoru, že evropská politika bohužel zde trochu zaostává a není tak daleko, jak by být měla. A měli bychom se vážně zamyslet nad tím, zda bychom přece jen neměli mít nějaký zvláštní nástroj, nástroj, pobídkový nástroj pro digitalizaci různých podob dopravy a proto jasný úkol pro Evropskou unii, pro členské státy, pro komisi vytvořit jasný právní rámec, který se bude zabývat či umístí do kontextu všechny ty otevřené otázky. Některé z nich zde zaběly, například eh, připouštění eh, vozidel na silnici, testování, ochrana údajů, no a i finanční prostředky v tom kontextu politicky a ještě možná, když zde mám pana Neugebellera a pana Müllera, tak spíš otázka technické povahy. Tedy, pokud už nikdo nemá a možná by ani neměl mít ruce na volantu, co, co bude, jak to dopadne, když opravdu dojde k nehodě. Ne z pohledu právní odpovědnosti, ale spíše po technické stránce jsme už dnes schopni určit, či předvídat, zda například asistenční systém či kamera je schopna zasáhnout v takovéto naléhavé situaci, do jaké míry se na ní dá spoléhat a pak pokud řidič v nouzové signaci by měl převzít vedení protože tady se hovoří o automatizaci bez volantu, měl by tam být volant a potom jiní zase říkají, ne, volant by tam neměl být a druhá skupina hovoří o tom, že volant by tam být měl, proto aby řidič mohl v případě nouze zasáhnout a převzít eh, řízení. Pak ještě, s jakými počítáte riziky u sériových eh, chyb? Když se podíváme na miliony vozidel, které by tím mohly být vybaveny, tak jakým způsobem budou stahovány například, pokud se objeví nějaké riziko. Děkuji. Dominik Rike jako další. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že zde zaznívá několik otázek, tedy jak přejít eh, z kategorie 2B nebo 3 ke kategorii 5. A otázka pro tři vystupující je následující. Já jsem překvapen dobou, která uplyne, abychom přešli do kategorie 5, protože tady zní, že bude třeba 20 let, abychom přešli ke kategorii 5. Když se podívám, kolik času uplynulo, Eh, tak eh, uplynulo několik let, ale určitě ne deset od začátku tohoto procesu. Proč tolik času? Eh, je to kvůli vývoji vozidel? A nebo si myslíte, že infrastruktura bude vyžadovat jednak technický složitý vývoj z důvodu bezpečnosti, z hlediska kapacity a redundantnosti, a také zda tedy problémem budou investice do infrastruktury. Zda to bude skutečně předpokládat eh, vysoké investice a pokud ano, tak druhá otázka. Myslíte si, že rozvoj tedy samořídících vozidel by měl být eh, upřednostněn spíše ve městech, jak tomu je nyní u tras, které jsou vyhrazené, například v Larošal, také se zkoušely tyto věci anebo zda by to mělo být spíše na dlouhých um, trasách mimo město. Pr- protože ve složitých eh, prostředích, jako je ve městě, kde jsou chodci eh, a když bychom to spíše zkoušeli mimo město, tak se budeme blížit hromadné dopravě na střední a dlouhou vzdálenost. Myslíte si tedy, že to vozidlo bude eh, stejně efektivní ve městě anebo pro dopravu na delší vzdálenosti? To je moje otázka. Děkuji, Karima Deli. Děkuji, pane předsedo. To je téma, které je skutečně pro mě nesmírně zajímavé, protože jsem zpravodajkou pro udržitelnou městskou mobilitu a tady vstupujeme do 21. století. Tady vlastně vymýšlíme právo robotů, právo pro roboty. Takže pokud je o náklady, kolik bude stát samořídící vozidlo? Kolik nás to bude stát? To je první otázka. Jaká je cena? druhá otázka. Já souhlasím s Dominikem Rike. Už existuje propojené auto, autonomní vozidlo, to by mělo přijít do 10-15 let. Otázka odpovědnosti. To bude klíčové. Kdo bude ručit v případě nehody? Už není řidič. Budou ručit výrobci nebo poskytovatele internetu, já nevím kdo tady my jako zákonodárci si musíme klást tyto otázky. Kdo bude mít odpovědnost? A další věc. Viděli jsme skandál Volkswagen a bylo nám řečeno, že řada výrobců nedodržuje evropské normy. A často nepřímo ti, kteří byli potrestáni, jsou občané. Tedy otázka Volkswagenu vlastně také ovlivňuje auto zítřka, auto budoucnosti. Kdo bude homologovat tato vozidla? Jak bude tato homologace probíhat? Kdo poskytne povolení pro umístění na silnici, na trh tato nová vozidla? Dnes eh, potřebujeme nezávislou Evropskou agenturu i pro tato vozidla budoucnosti. To je otázka, kterou vám kladu. A vy jste hodně hovořili a zcela logicky o klimatu. Jako zpravodajka pro udržitelnou městskou mobilitu mám, mohu říci, že toto propojené vozidlo nenahradí stávající vozidla. My doplníme jeden typ vozidla, takže budeme muset dávat pozor, protože my auto vlastně nevytěsníme ne, to auto nezmizí, i když zde vidíte ten autobus budoucnosti. Směřujeme k hromadné dopravě, ale pokud jde o životní prostředí, na co budou jezdit tato vozidla? Budou elektrická, anebo budeme používat ještě eh, vznětové motory, anebo uvažujete o nových palivech budoucnosti. Všechno musí jít v ruku v ruce. Mám tu plno otázek. Eh, pane předsedo, ujišťuji vás, že se snažím maximálně to zkrátit. Mám ještě dvě otázky. Otázka ochrany údajů. Vy jste se to jenom dotkli. Otázka ochrany osobních údajů, to bude obrovská záležitost. A tady se vracím eh, ke kolegovi Riketovi. Propojené auto nebude existovat, pokud nebude existovat konzultace místní zprávy měst, protože tady nebude vlastně třeba vymyslet nová pravidla silničního provozu, ale také nová pravidla pro, pro dopravu. A jak eh, budete postupovat? Peter Lundgren. Děkuji. Pan Lundgren, prosím. Děkuji. Eh, představa eh, automobilu bez řidiče mi úplně se z toho točí hlava. Já mám strašně rád auta a e, nevím, jestli se mi líbí představa, že nějaký stroj rozhodne o tom, jak já budu řídit své auto. Jenom si srovnejte situaci, kdy sedíte doma u počítače. E, co se stane, když ten e, počítač um, zamrzne? Prostě se to musí celé znovu nastartovat. Já bych nerad byl v autě ve chvíli, kdy něco k takovému dojde. Co kdyby to auto zamrzlo? Eh, v uvozovkách tedy. Ten systém, kdyby zkrachoval. Eh, aby tenhle ten projekt vůbec byl životaschopný hospodářsky, budeme eh, lidem muset to řešení trošku vnutit. Ale to prostě nemůže být úspěšné lidi to potom nevezmou, bude proti tomu odpor. To znamená, lidé musí mít možnost volby, zda si tenhle ten systém vyberou nebo nikoli. A ti z nás, kteří rádi řídí, by měli mít možnost řídit i nadále. Já nevím, pane předsedo, cítíte se bezpečně v eh, autě, které řídí tamhle nějaké elektronické obvody? Je Dobrá, to já nechám na vás. Druhá věc je pojištění. Kdo bude platit pojistky, kdo bude eh, pokrývat náklady ve chvíli, kdy dojde k nehodě. A samozřejmě nemůžeme nutit lidem, aby využívali tohleto řešení. Jak si to představujete? Budeme jim to nutit nebo nikoli? Další řečník, prosím, děkuji, pane předsedo. Moje otázka jde v podstatě stejným směrem. Já jsem fascinován technikou, eh, fascinují mě už v podstatě dneska ty různé asistenty řízení a podobně ale už nyní vnímám dost velké obavy se selhání techniky a naopak velkých zásahů do života lidí ze strany techniky. A také si myslím, že, může právě, že můžeme přijít o ten faktor zábavy při řízení. A to právě u BMW by určitě byla škoda. Takže jak vnímáte tenhle ten vývoj, eh, co se týče tedy autonomního řízení? Mm, Isabella Del Monte, prosím. Dico subito che invece io non ho paura. Děkuji hned řeknu, že já se takovýchto automobilů nebojím. Možná také časem překonáme řadu z těchto těch obav. Podívejte se třeba na letadla. V dnešní době většina letadel už eh, lítá do značné míry automatizovaně a nikomu to nevadí. Já mám spíše takové taktické obavy. To automatizované řízení vyžaduje eh, infrastrukturu, která zase závisí na veřejném financování. E, potřebujeme různá čidla a senzory, ale samozřejmě také potřebujeme mít tu konektivitu, to e, e, spojení. A přitom stále v Evropě se potýkáme s nedostatkem pokrytí širokopásmovým internetem tady si myslím, že nejde ani tak o časové nastavení, kdy budou k dispozici ta vozidla, ale spíš kdy bude k dispozici ta infrastruktura. Teď se pohybujeme trošku v takové šedé zóně. Eh, teď eh, pro nás, pro všechny je důležitá myšlenka, řekněme, o bezřetnosti, řekněme, klima, prostředí, osoba, která řídí, eh, to je takové osobní hodnocení. To má samozřejmě potom i právní dopady v budoucnu, pokud dojde k nehodě, tak zase budeme asi řešit eh, charakteristiku vozidla, eh, právě to spojení, tu konektivitu, eh, různé nějaké vlastnosti, které mohly vést k té nehodě. A to možná odstraší spotřebiteli, když se budou rozhodovat za to auto koupit či nikoliv. Samozřejmě tady jsou obrovské příležitosti, hodně lidí by mohlo být autonomnější, kdyby mohli využívat tyto eh, auta. Ale kolik to bude všechno stát taky? My jsme věnovali 20 let tomu, abychom zajistili, že elektrická auta jsou k dispozici pro lidi, že jsou dostupná. Ale eh, kdo ví, v budoucnu, možná tedy průmysl 4.0, eh, bude spíše o nákupu služeb takže co je ta budoucnost? A e, předpokládám, že ta, že ta vozidla už nebudou tradiční vozidla, jak je známe dnes, ale že v podstatě možná budeme mít e, vozidla pro jednotlivou osobu, pouze pro jednoho člověka, která by se dala uspo, um, uspůsobit i jiným potřebám. Um, Děkuji. Já se teď zaměřím na dvě věci, nemáme moc času, takže pan Neugebauer. Vy jste hovořil o těch connected cars, o těch propojených autech. To je v podstatě taková fáze ve vývoji těchto automobilů. Takže mě zajímá i následující věc. Výrobci automobilů využívají různé systémy a jsou tyhle systémy kompatibilní navzájem? Mohou být navzájem propojeny. Teď tady vlastně hovoříme o napojení na chytré telefony, počítače. Může dojít ke nějakým sporům, jako třeba teď máme mezi Windows, Androidy, a Apple a e, různé systémy, které teď máme, také spolu dokonale nekomunikují. A jaký to bude mít dopad na inovace v Evropě? v, ve výrobě automobilů. Dám příklad Nokia. Nokia eh, byla poměrně dlouho eh, v podstatě na špici eh, trhu, nabízela skvělé produkty, pak došla prostě inovace, přišla inovace z jiné části světa s těmi chytrými telefony a úplně prostě ten trh převzala. Takže jak to bude vypadat? Může to dopadnout tak, že třeba evropští výrobci automobilů by se neosvědčili v té konkurenci. Myslíte si, jak vidíte budoucnost pozitivně? A také, kdo je zodpovědný, tady už to zaznělo, za nehody. Jak to vypadá s povinným ručením? A co pojišťovny? Jak připraví pojištění těchto nových inovací. Děkuji. Děkuji. Nyní Marie Delvo, prosím. Merci, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za uspořádání tohoto slyšení. Já nejsem členkou tohoto výboru, ale jsem ve výboru Jury a předsedám pracovní skupině pro právní a etické dopady robotiky a z tohoto titulu se zajímám také o vozidla bez řidiče, což je také druhém robotu. A my právě jednáme o pojištění, o povinném ručení, o odpovědnosti a zpráva z vlastní iniciativy bude předložena do konce května, takže věřím, že váš výbor také přispěje, jakmile bude ta zpráva připravena. Já mám otázku zcela konkrétní a připojuji se ke všem otázkám, které zde zazněly pro pana Müllera. Ta zkušenost ze Švýcarska, ze Sionu, já chápu, že je to velká výzva pro komunikaci, pro informatiku, pro výměnu dat, a moje otázka je, zda město Sion muselo upravit eh, speciální infrastrukturu pro to, aby umožnila provoz eh, autobusu bez řidiče, protože jsem pochopila, že ty autobusy nemohou všude. Je to z důvodu jenom, že se to tam nehodí, anebo infrastruktura tomu neodpovídá. Děkuji. Vielen Dank und ich möchte... Děkuji. A nyní děkuji nikoli pouze za ten příspěvek, ale rovněž za vaši přítomnost. My jsme velice rádi, pokud naše téma zaujme kolegy z jiných výborů a že ti kolegové dokonce jsou ochotni přijít, vyslechnout si vše, být aktivní, takže jsme rádi a budeme s vámi rádi spolupracovat. Josh Achtman. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Luxemburgische... Děkuji Lucemburští kolegové se vždy zajímají o úplně všechno. My jsme přece taková obrovská země. Není nás, není nás hodně a proto to musíme takto zvládat. Mnozí kolegové se už tázali ohledně odpovědnosti, případně právní odpovědnosti a povinného ručení. Já to nevidím jako snadnou věc. U technického selhání, ano, případně stahování z trhu a všech doprovodných okolností, už i nyní je to velice obtížné a i z pohledu imidže těch společností, jak by to vypadalo v případě těchto vozidel. Takže tam bych mě rovněž zajímaly podrobnosti. A druhá věc týká se flexibility. Silniční provoz, automobily a nákladní doprava. U mě to vypadá tak, že já vidím eh, přednost ve srovnání s železniční dopravou či s tramvajemi vůči tramvajím, že jsou právě flexibilnější. A tady si dokážu představit, že na základě svých technických charakteristik, ať už u vozidla nebo z důvodu míry propojenosti, se budeme muset v velké části této flexibility vzdát. Je tomu tak? Je to žádoucí? Jak se k tomu stavíte? Jak se stavíte vůči potenciálnímu omezování této v podstatě nyní poměrně bezmezné flexibility? A pak navazuji na otázku koleg, otázky kolegů Koch a Deli, totiž obavy, starosti, strach občanů nikoli pouze z technického selhání vozidla, ale i to, že můžou, může být napadeno hackery například. A pak ještě celoevropská technická spolupráce. Dokážete si představit, či spíše ano. Už nyní máme ten pocit, že si každý uh, automobilový výrobce, každá firma spíše snaží skrývat to, co si sami vaří, jak si na vlastním písečku si hrají. Dokážeme si opravdu představit, že by vznikl nějaký společný model či společné, eh, společná pravidla pro tu autonomní asistenci? Děkuji, říká předseda, ještě já jsem se dal na seznam řečníků a pak už přijdou odpovědi. Automatizovaná vozidla sama o sobě, to není žádná novinka. Já pocházím z Berlína a už jsem se zmínil, že před 30 lety jsme měli automatizované metro. To bylo metro linie číslo 4, nikdo tam neseděl v té kabině toho eh, strojvedoucího, ale nikdo si na to netroufal proto tam pak někdo seděl, i když ty lidé vůbec nic nedělali, jen byli tam takovými statisty, aby lidé neměli obavy. V Lille to metro rovněž už funguje a taky to není už nic nového. Co je nové, to je automatizované auto a hovoříme o vozidlech přitom zde. Tady se mně líbilo, že přecházíme od mm, bez automobilu bez řidičů k řidičům bez automobilu. Tedy když hovoříme o desetiletém výhledu, jak dlouho auto funguje a dejme tomu, že e, auto jede hodinu denně, jinak stojí někde a když přejdeme k tomuto principu, tak by mělo automobilu na silnicích ubít. A to je nebezpečné pro výrobce automobilu. Já si vzpomínám, když jsem byl v Mnichově na Velocity, tak tehdy starosta Mnichova prohlásil anglicky BMW, to znamená do budoucna a nyní té zkratky využil k anglické interpretaci eh, kola, metro a eh, chodit pěšky. Tedy taková slovní hříčka a zároveň legrace, ale zároveň je to vážná věc pro výrobce aut, jak zachráníme pracovní místa v automobilovém průmyslu. No ale to jsme se tázali u Daimlera Bence už před 25 lety, kdy tehdy eh, přichá, vyráběli i eh, vlaky, kola, nákladní auta a tak dále. Ale domníváte se, že se to prosadí automatizovaná vozidla právě ve veřejné dopravě, tak jak o tom hovoříme, že je tomu ve Švýcarsku. Domníváte se, že pak bude zároveň nutné začít nově uvažovat i v automobilovém odvětví a e, právě uvažovat i o automatizovaných metrech, tramvajích, vlacích, aby zachránili pracovní místa je to pouze fantazie, anebo je to reálný výhled. A nyní dávám všem příležitost se k tomu vyjádřit paní Frisony jako první. Thank you, yeah. Děkuji, ano. Řada různých námětů a návrhů ke zkoumání. Pokusím se Eh, zmínit pár skutečností a dám slovo i ostatním, zejména pokud jde o otázky směřované na průmysl. Pokud jde o naši vizi, tak eh, tyto vize automatizace vozidel eh, měli, musí pomoci udržet nové paradigma mobility. A my ve zprávě jasně říkáme, a to jsme vám také zde sdělili, že tyto tyto systémy mají obrovský potenciál. Když budeme uvažovat na úrovni města, který nahradí vlastnictví aut, a místo toho budeme mít sdílení mobility, mobilita jako služba. A to je velmi rozšířené v současnosti. Pokud se budeme ubírat tímto směrem, tak může dojít k velkému zlepšení ve městech. Pokud půjdeme jiným směrem, tak eh, hrozí velké nebezpečí. A proto se soustředujeme na města. Ale není to pouze na úrovni měst, kdy tyto systémy mohou poskytovat, eh, přispívat skrze technologie, protože i dálnice, když eh, máme nástroje, dálniční systémy řízení a tam může dojít k eh, zlepšení bezpečnosti. My nemáme představu aplikace, která by fungovala jenom v jednom prostředí. Naše zpráva uvádí, že existují různé aplikace, různé formy oplatní automatizace podle potřeb. A jasně uvádíme, že plná automatizace by měla přijít až v dlouhodobém výhledu z několika důvodů. V neposlední řadě z důvodu bezpečnosti ve smyslu, že testování těchto nástrojů musí být eh, přiměřené. My zatím nemáme příslušné testy, které by ověřily bezpečnost těchto nástrojů. Ani ve Spojených státech, pokud jste sledovali, co se děje s Google Car, tak uznávají že je možné mít eh, samořídící vozidlo, tedy stroj je uznán za řidiče. A agentura jasně sdělila, že zatím nemáme test, zkoušku, která by ověřila silniční bezpečnost tohoto vozidla. To je věc, kterou musíme ještě řešit. Pokud je o pojištění, tak nejsme tak znepokojeni oproti jiným aspektům, protože si myslíme, že stávající legislativní rámec již může řešit tyto otázky. Směřujeme k systému, kde odpovědnost za produkty bude výraznější a zákonodárce se musí určitě zabývat těmito procesy a doprovázet je, protože se věci budou měnit podle situace. A upřímně to pojišťovny, se kterými jsme jednali, tak e, jsme je vyzvali. Zda očekávají velké ztráty z přesunu k samořídícím vozidlům a oni ne, to neočekávají, protože se budeme posouvat spíše k odpovědnosti, tedy ve smyslu odpovědnosti za produkt. A myslíme si, že přijímání veřejnosti je věc, která musí být také zohledněna. A je pravda, že lidé jsou stále skeptičtí, pokud je o používání těchto technologií. Nakonec budete potřebovat, aby spotřebitelé lidé je používali pokud jde o nezávislou novou agenturu, která se bude zabývat těmito technologiemi, tak tady bych chtěla připomenout, že pokud uvažujeme o umístění na celostvý trh, tak je třeba zvážit, a my jsme to jasně řekli ve zprávě, že je třeba celostitové mezinárodní instituce, která se tím bude zabývat a například e, Komise OSN pro Evropu se tím intenzivně zabývá a také je potřeba, abychom to probírali z pohledu Evropské unie. Děkuji, pane Neugebauer, máte Ja, vielen Dank. Ich würde natürlich äh, sehr gerne sehr viele Dinge sagen, aber ich konzentriere mich jetzt auf die... Samozřejmě, že rád odpovím zejména na ty technické záležitosti. Pan van den Kamp, ale rovněž pan Viké se tázali ohledně časového aspektu a jakou úroveň si myslíme, že jsme na jaké úrovni jsme. Tam to vidíte na stránce číslo čtyři. Ono to do sebe zapadá. Opravdu jsme v současné době u druhé úrovně, tam si to už můžete koupit. A jsme na hraně úrovně tři, takže ono to znamená opravdu polovinu té, té cesty. Proč to tak dlouho trvá? Ještě před pár lety jsme například neměli počítačové systémy za rozumnou cenu v vozidlech a ani ta čidla. Takže zavádění asistenčních systémů, eh, všichni si vzpomínáme, jak to bylo se zaváděním toho antiblokačního systému. Eh, jakmile to bylo možné, tak se to začalo zavádět, no a takto ten vývoj bude pokračovat. Eh, k čemu dojde nejdřív? Nejdříve určitě e, mimo města, protože to je z technického pohledu snažší. Jízda po e, dálnici je technicky relativně snadná ve srovnání se složitou situací ve městě, kde máme chodce, tramvaje, autobusy, zastávky, složité různé další činitele. Takže je to zcela jasné. Nejdříve prostor mimo města, tam samozřejmě musíme mít datovou a telekomunikační strukturu už na místě a pak se to bude přesouvat do měst. Pan Ertok a pan Bach se dotkli tématu nehod. Automatizovaná vozidla budou schopna nabídnout výrazně lepší bezpečnostní standard, ale nebude to stoprocentní bude docházet k situacím, kdy ani automatizované vozidlo se nemůže moci vyhnout nehodě. Co se týče technického selhání, ten systém sám sebe neustále kontroluje a pokud k tomu má dojít, nějakému selhání, tak on sám sebe i jiné upozorní. Například u sněhu, eh, tam se ten systém sám eh, jakoby zajistí a požádá řidiče, aby převzal řízení. Ale budou systémy, kdy ani auto se všemi čidly nebude schopno zabránit nehodě, nehoda prostě je, musí k ní dojít. No a pak potřebujeme i pomoc parlamentu v té odpovědi, protože oč nám jde konečném důsledku určitě nebudou žádné diskuse o tom, kdo se stane obětí, protože ten senzor, to čidlo na to nepřijde a nebude to schopno rozlišovat. Ale tady půjde za A o vyhnutí se, té, o tomu té nehodě předejít za každou cenu a pokud to už pak nožné nebude, tak brzdit, tedy energeticky vše zmírnit a pak už samotná nehoda. Takže z technického pohledu to bude vypadat takto. A nyní potřebujeme podporu legislátora, tedy um, postupy testování, technické postupy, které to budou akceptovat a které budou homologovat určité technické stavy a sestavy. A ještě jednou opakuji, takové vozidlo bude reagovat spolehlivěji než většina řidičů, současných řidičů, ale nehodám se úplně nedokáže eh, vyhnout. A pan Rope, ten zde eh, měl krásnou přesvědčivou řeč o eh, radosti řídit. Tady vás musím zklamat. Už mnohé z těch záležitostí, které si řidič před 10-20 lety sám rozhodoval, byly nahrazeny a ten počítač to už dělá na vás. Stejně jako u NASY při prvním letu na měsíc. E, auta jsou spolehlivější, protože už nyní využíváme jiných standardů a norem než například v zábavním průmyslu. Proto není vozidlo či automobil ani e, počítač na kolech, ani mm, smartphone. A nyní automatizované systémy jsou vždy opční. My jsme přesvědčeni, že ještě dlouho se neobejdeme bez řidiče a e, bude tam obce vždy v těch e, situacích, e, kde by si to řidič přál, aby mohl převzít řízení, no a rozhodně bude muset na vše dohlížet. A nyní ochrana údajů. Z technického pohledu rozhodně bude docházet k výměně údajů, ale to kvalitně funguje. V tom problém nebude. Problém spíše bude spočívat v tom politickém aspektu. Který typ údajů bude vyměňován a s kým? Tam musíme zcela jasně rozlišovat mezi různými druhy dat. Jednak máme data relevantní z pohledu bezpečnosti a ta musí být sdělena všem v okolí, a to bez prodlení. Pak máme soukromá data, se kterými by neměl nikdo cizí nic mít. A pak máme ještě další údaje, která je možno nabízet k výměně anonymizovaným způsobem, právě v silničním provozu. A pak ještě data, která je možno nabízet k výměně například v rámci internetu, pokud s tím řidič bude souhlasit. Takže už bychom do budoucna neměli hovořit o údajích obecně, ale spíše o různých typech údajů a tam se můžeme jasně domluvit, která budou vyměňována, která v žádném případě a která čas od času. Pak ještě pan Bach se zmínil o tématu různých modelů Eh, jako například Airbus. Evropský automobilový průmysl je hrdý, že přece jen zde vládne konkurenční prostředí už dlouhá léta. A z toho důvodu si právě i tu hospodářskou soutěž přejeme. Chceme, aby i nadále fungovaly různé firmy, aby byly podmínky pro hospodářskou soutěž i u OEM, tedy i výrobců náhradních dílů, Eh, výrobců samotných automobilů a tak dále. Ale přesto všechno se můžeme dohodnout na cestovní mapě se všemi zainteresovanými stranami, shodnout se na určitém společném jmenovateli z pohledu například výzkumu vývoje, technologické platformy a na druhé straně ponechat eh, i to pomůže Evropě na světových trzích ponechat tu eh, volnou soutěž, ten volný trh. Pak sdílení automobilů, modely, to už je trochu jiná diskuse. Automobilový průmysl sdílí, eh, tedy podporuje, silně podporuje eh, například odtížení center měst, ehm, větší technologické zapojení v centrech měst, těch řešení dopravních. Zatím ale ještě nevidím, že by docházelo k nějakému přelomu. Právě naopak, ehm, ta vozidla sdílená jsou nasazována. Tady zatím ještě nedochází k, žádnému, k žádné změně profilu mezi například zákazníky v automobilovém průmyslu z důvodu sdílení já vám pouze mohu říci v Brémách, že jedno auto sdílené nahrazuje deset vozidel, která byla kupována a proto to dopad má, no ale to jsme na samém čata, ča, začátku. First, uh, uh... Děkuji. Tak pane Fandekampe, proč Sion? My jsme chtěli nastartovat eh, náš pilotní projekt v nějakém malém, eh, v nějakém malém městě, protože je to jednodušší, jednodušší přesvědčit lidi. Ty hlavní problémy dnes nejsou technického rázu, ale eh, jde tady spíše o získání autorizace od lidí. Takže proto děláme tenhle automatizovaný, tuhle automatizovanou veřejnou dopravu. Ehm, pouze v tom městě Sion, je to vlastně jasně vymezené. Kdybyste to zkoušeli v Berlíně, tak už by to asi bylo těžší a každopádně taky ze Sionu do Berlína byste se nedostali prostě jenom v rámci tohohle toho města. Máme také eh, velmi eh, dobře fungující eh, autobusy, tramvaje a tak dále, takže to se ani nesnažíme E, nahradit, ale snažíme se tak nějak nahradit e, různé služby, které jsou na vyžádání, to je opravdu právě v těch malých městech na venkově, tam, kde nebydlí moc lidí. Uvědomuji si, že jsem trošku e, rychle přešel ty technické otázky, takže ten náš autobus, autobus prostě nemá žádného řidiče, je tam prostě, nejsou tam žádné brzdy nebo nějaké takové eh, čuplíky, je tam pouze jedno tlačítko, které je stop a vlastně můžete tedy zmáčknout stop jako eh, pasažer. Eh, samozřejmě, pokud chcete omezit nebezpečí, tak je potřeba omezit rychlost to v podstatě bude tedy jezdit asi 20-kilometrovou rychlostí. Technicky samozřejmě by ehm, tahle naveta mohla jezdit mnohem rychleji, ale prostě začneme pomalu. Tyhle ty služby určitě nebudou jezdit 200-kilometrovou rychlostí, budou prostě celkově pomalejší, čím se sníží eh, ta problematičnost. Předu do francouzštiny pro pana Riketa, bych eh, uctil svou adoptivní vlast. Časový horizont. Souhlasím s vámi. Před rokem nebo dvěma bych eh, tvrdil, že musíme čekat 20 let. A dnes už si tím nejsem tak jist, protože ta vozidla existují minimálně pro aplikaci městská veřejná doprava, tak kde je tedy provozovatel, který to ověřuje a kde je tedy omezenější trasa, tak to existuje. Hlavní překážkou, proč to není rychlejší a na který dnes narážíme, je legislativa. Veškerá povolení ve Švýcarsku máme homologaci, my čekáme na homologaci Federálního úřadu pro silniční dopravu bude tu kolega z tohoto úřadu, možná, že tu homologaci má sebou. A musíme samozřejmě přizpůsobit veškerou legislativu, abychom umožnili tyto věci. Ten problém je menší u odpovědnosti ve veřejné dopravě, protože my teď už ručíme za naše vozidla, takže jsme na to zvyklí zaručovat eh, pro naše cestující bezpečnost a přebídat odpovědnost, pokud eh, se něco stane. Takže máme menší obavy oproti běžnému vozidlu, protože tam bude alespoň 10 kamer a nakonec se ukáže, kdo je na vině. Zda to bylo naše vozidlo, anebo zda to nebyla e, třetí strana. A to není hlavní překážka, ale musí to být vyjasněno a legislativa musí být přizpůsobena. Potom otázka infrastruktury. Tady mohu ubezpečit, že na rozdíl od minulých zkušeností, které byly poměrně nákladné, a kde se hovořilo o řízených vozidlech na dálnicích, tak tady skutečně ta technologie je autonomní. To znamená, že to nevyžaduje žádnou infrastrukturu. Jediná infrastruktura na silnici je postavit eh, ceduly a tam je zastávka. Takže pokud máte eh, smartphone, tak požádáte o to, aby, voz, aby vozidlo přijelo k vám domů. A i v závislosti na tom ty náklady jsou poměrně nízké. Ta vozidla jsou nová, vyráběná v malých sériích, ale jsou to elektromobily, poměrně standardní, vybavené senzory a řídícím programem, ale není to nic tak drahého. A je to samozřejmě mnohem levnější, pokud to neslouží jedné osobě půl hodiny denně, ale pokud to slouží přepravě více osob a v bezdíleném užívání, anebo přímo jako forma veřejné dopravy. A míra přijímání. Až dosud jsme přepravovali ve, v osobě ve veřejné dopravě. Vy neřídíte váš vůz metra nebo váš autobus. A to nám vyhovuje. Je to věc, která je dobře zorganizovaná. A právě to je i naše očekávání u těchto vozidel. První reakce jsou eh, pozitivní. Je to věc, která je poměrně eh, příjemná pro cestující a mm, vysvětlujeme fungování a Poprvé je tedy existuje doprovodný pracovník, který vysvětluje, jak to funguje a nemůže řídit, protože tam není brzda ani volant. A novináři, kteří to zkoušeli z celého světa v posledních měsících, tak i ti reagovali poměrně pozitivně, protože často novináři jsou nejkritičtější, takže my jsme optimističtí, pokud je o přijímání této technologie v oblasti veřejné dopravy minimálně. Ja, vielen Dank. Děkuji. Tím jsme uzavřeli první panel a první diskusi a nyní tedy přecházíme k druhému panelu. Prosím, zaujměte tady svá místa. I think we can continue. Please take a seat. Und wir kommen nun zu dem zweiten Panel, Panel on Intelligent Transport. Přecházíme k druhému panelu o chytrých dopravních systémech a Prvním řečníkem je zástupce univerzity v Newcastle. No? Yeah, thank you, Chairman. At the risk of telling you something you know. Eh, děkuji, pane předsedo. Asi to víte, ale doprava je komplikovaná. Máme neustále neustálou poptávku potom mít více. Lidé jsou nespokojení, protože ta poptávka se nedá pokrýt. Takže většinou eh, tak nějak tradičně se snažíme tu poptávku trošku snížit, ale samozřejmě také zvýšit dodávku. Takže to souvisí s budováním infrastruktury. Inteligentní dopravné, dopravní systémy, to je způsob, jak ehm, zvýšit nabídku Máme teď eh, taky určitý vývoj za posledních několik let. Já jsem tady vlastně ukázal hlavní trendy. ITS samozřejmě z toho má také určité výhody. Chytré telefony, počítače, auta jsou stále chytřejší, ale v podstatě se z nich stává stávají také zařízení na sbírání dat. Eh, máme tady vlastně jasný eh, pohyb eh, směrem od vlastnění kapitálu k poskytování služeb. Ehm, pak máme třeba moderní letadla ta už prostě dneska eh, nemůžou eh, eh, samotní piloti upilotovat, prostě je to příliš komplikované, takže tam už se ty automatizované systémy běžně používají. A pak máme třeba airbagy, které díky technologiím se nafouknou mnohem rychleji, než by to člověk docházel sám ukočírovat, takže je jasné, že ta užití technologie jsou velká. Navíc nám tady jde o poskytování mobility, která je efektivní, bezpečnější, ekologičtější a pohodlnější pro jakékoliv typy dopravy. Takže máme tolik nástrojů a trendů, které jsem zmínil, tak co nám tady chybí? nechybí nám toho moc. Potřebujeme třeba lepší baterie, rychlejší nabíjení. Potřebujeme také efektivní, induktivní nabíjení. Musíme udělat chytrou infrastrukturu. Pokud by se dnes vrátili eh, stavitelé cest z 19. století, tak by je v podstatě našli tak, jak je udělali. Ta síť se moc nezměnila, není to moc nějak chytré. Potřebujeme tedy vytvořit cestu k vysoce automatizovaným autům. Teď eh, vlastně to jsou dvě oddělené věci. Potřebujeme také levnější senzory, potřebujeme eh, telekomunikace, které odpovídají dopravním potřebám. Jiní řečníci také už zmínili tu konektivitu automobilů a toho, že se přesunujeme do zvláštního světa internetu věcí a zatím jsme eh, prostě neudělali dost toho, abychom dobře chápali a zajistili celý ten kyberprostor internetu věcí. Potřebujeme také Eh, palivové články, hydrogenové články a zatím jsme tam opravdu neudělali dost pro to. A co ještě chybí, není toho opravdu tolik. Buď nerozumíme, nebo pomalu přijímáme některé z těch věcí, které tady jsou. jsou. Například budoucí poptávka po dopravě a jaký to bude mít dopad na e, výnosy z daní. Také toho nevíme moc o chování řidičů, jejich nepozornost či nevytíženost. Co se týče letectví, tam už chápeme sdílenou kontrolu, chápou se tam situace, kdy pilot předává kontrolu, nebo si naopak bere zpátky kontrolu od automatu. O tom už se tady hovořilo v souvislosti s, automo, s autonomními eh, vozidly. Ale stále tomu ještě dobře eh, nerozumíme. Také potřebujeme více vědět o emisích eh, vozidel v eh, reálných podmínkách jízdy. Eh, také si myslím, že ta dobře propojená eh, eh, vozidla, connected vehicles, mohou poskytnout lepší výhody a také rychleji než ta eh, auta bez řidiče. Teď je samozřejmě otázka, jaký dopad budou mít taky ta automatizovaná auta na dopravní zácpy, parkování, bezpečnost a právě daňové příjmy. A konečně potřebujeme také více vědět o roli dronů v dopravě. Kromě toho chybí standardy pro mapování, takže abychom prostě chápali celou tu situaci v prostředí, nejenom nějakou dvoudimenzionální mapu, to je prostě komplikovanější. Potřebujeme údaje eh, výnosů a nákladů na e, uplatňování ITS. Potřebujeme více spolupráce mezi automobilovými společnostmi, firmami a operátory infrastruktury. Oni spolu moc nekomunikují a to je přitom směšné, když na sobě natolik závisí. Hodně se tady hovořilo o odpovědnosti a institucionálním rámci pro automatizované auta. zejména když eh, vlastně tyhle ty mm, eh, malé, eh, malé, malé počty takovýchto automatizovaných vozů budou jezdit spolu s konvenčními vozy. Potřebujeme mít taky nějakou koordinovanou evropskou strategii, protože je tady celá řada společností, které si konkurují a máme tady také velké společnosti, zejména americké, které se snaží dostat do tohohle prostoru. Chtějí využívat těch informací nenutně proto, aby přinesly nějaké výhody cestujícím. Když jsem eh, byl malý kluk, tak jsem si takhle eh, stavil modely letadel. Vždycky jste tam měli obrázek toho, jak by to mělo vypadat, nějaké instrukce a dělali jste ten model. A ITS takhle v tuhle chvíli vypadá podobně. máme prostě nějaké ty části, máme ty díly, ale nemáme zatím instrukce, ty pokyny. Takže to je vize do budoucna. Děkuji za přednášku a nyní Tom Felge, dopravní ana, uh, analytik a já mu dávám slovo. vielen Dank für die Einladung. Děkuji za pozvání. Dobrá, jsem slyšet. Děkuji za pozvání. Dobré odpoledne. Jsme... Já jsem z anglofilního města Hamburg a budu prezentovat tady v angličtině. Velmi stručně, co je Mezinárodní dopravní fórum? My jsme integrováni do OECD v Paříži, my jsme think tankem a máme členství asi 58 ministerstev dopravy, tedy širší e, členství než je OECD. Máme tam i Čínu a Indii, tedy širší rámec než je OECD. A chceme politicky radit e, ministrům dopravy o řadě témat Připravují se na eh, roční summit, který bude v Lipsku o inkluzivní dopravě. Kromě toho provádíme i výzkum, publikujeme studie a tady vám ukazuji dva příklady, která souvisí s budoucí dopravou a ITS, mezinárodními, tedy dopravním, inteligentními dopravními systémy. A to jsou témata, která jsou významná. My se zabýváme takzvanými big data a dopravou. A to je také dostupné na našich internetových stránkách. Tento pracovní projekt pokračuje. My jsme my to budeme brzy publikovat. Zabývali jsme se i specializovanými tématy a provedli jsme i Eh, studii o upgradeu systému městské mobility, kde jsme se eh, zabývali tím, že je třeba zapomenout na přechodné období a je třeba si představit eh, systém vysokého rozsahu sdíleného automatizovaného systému shuttle, který by zajišťoval dopravu ve městech a o tom budu také hovořit. Tedy to jsou relevantní publikace z našeho fora o dopravě a chci se soustředit na několik bodů. Data pohánějí ekonomiku. O tom mluvil i Erik. A nástup big data, tedy stále většího objemu dat, který, která jsou zhromažována z nových zdrojů dat, a společně s tím podnikatelské modely, které se rozvějí, kde dochází k nové analýze dat a pro politické činitele to umožňuje nové formy sdílené mobility nebo obecně konceptu mobility. A tam, kde jsou data považována jako zdroj, který pohání ekonomiku, tak tam uvažujeme o tom, komu ta data patří zejména v dopravě, jsou geolokalizovaná data. Tedy data schromažďována mnou, jak procházím životem, tedy vlastním tato data a s tím se objevuje řada otázek souvisejících se soukromým vlastnictvím dát, s terorismem, s kybernetickou kriminalitou. Tedy data umožňují eh, koncepty mobility. A tady se také zabýváme společenskou inovací, technologickou inovací a umožňujeme tedy vznik nových konceptů mobility, tedy sdílená ekonomika, což je pozitivní zřejmě, ale tam, kde technologie a systémy, jako je Uber a další, jsou považovány za rušivé prvky, které narušují tradiční služby a tradiční odvětví kde regulátor eh, těžce se vyrovnává s příchodem nových prvků. Můžeme tedy eh, nějakým způsobem eh, řešit nové paradigma, tedy nové modely, které se opírají o tyto systémy a kde je snaha regulovat tyto nové systémy. Konečně chci pohovořit stručně o konceptech sdílené mobility je to něco jako eh, výrobce vozidel, který se přesouvá do oblasti poskytování mobility. To už se děje. Řada výrobců provozuje systémy sdílené, sdílené mobility, jsou to neformální systémy, a nebo spíše podnikatelské modely, jako je Uber. A mezi tím existuje šedá zóna, která je v pořádku. V případě firmy Uber to vyvolává řadu problémů. Jsou velmi agresivní na trhu a zřejmě se objevuje více podobných systémů, ale má to i pozitivní aspekty. Většina dopravních eh, zácp na našich silnicích jsou způsobeny tím, že ve vozidlech sedí asi 1,2 eh, cestujících a tady je možná změna a zlepšení. A takže budu hovořit i o studii, která se týká systému městské mobility a upgradeu této městské mobility. Představujeme si, jaký by byl dopad, kdybychom vytvořili systém sdílené, automatizované městské mobility. A v té studii se zabýváme dvěma scénáři, dvěma systémy. Jeden je podobný taxiku, taxislužbě, menší vozidlo, které umožní sdílení. Takže jste přepraván z, místa původu na místo určení a, a můžete sdílet eh, tuto trasu s jednou nebo dvěma osobami. A druhý druhá verze, tedy mini, mikrobus eh, s až 12 osobami, kde možná budete více zajíždět, nebo je to tak pohodlné, ale bude to vždy od dveří ke dveřím. Bude, v nejhorším případě ujdete několik stovek metrů. Tedy jaké budou dopady těchto modelů na městskou mobilitu. A základní zjištění bylo, zřejmě se můžeme můžeme zbavit 90% vozidel na ulicích. Tím, že drasticky zvýšíme obsazenost, tak 10% eh, vozidel přispěje k uvolnění značného místa na silnici pro jiné účely. Ale potom nastává otázka, kde se ta vozidla berou a zda to bude něco přijatelného pro evropský automobilový průmysl, který bude schopen například bývat s tím, co nastává v Kalifornii. Asi by bylo rozumné, a už vidíte první náznaky tímto směrem, kdyby uvažovali o tom, že jsou poskytovatelé mobility a ne výrobci automobilů. Tedy eh, přechod od chudí výrobci automobilů, kteří přecházejí k eh, specializované výrobě autom, automobilů. A je třeba zjistit, zda můžeme přejít k takovému systému a kdo bude provozovat takový systém, bude buď výrobce automobilů, tedy anebo tradiční provozovatel městské dopravy, zdá se tedy pustí do této oblasti, anebo se objeví úplně nové systémy a úplně nové subjekty, takže se snažíme v naší práci řešit tyto systémy, připravujeme naše ministry na eh, rozhodování v této oblasti. A já jsem se vešel do sedmi minut s takřka německou efektivitou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Musíme dodržovat čas, i když uznávám vlastní chybu, začali jsme se spožděním. Jako další pan Rafael Kestli z Spolkového úřadu pro silniční dopravu ve Švýcarsku. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám srdečně za pozvání a za tu možnost eh, uvést téma eh, cenotvorby u mobility. Eh, tady jde o definitu, definici cíle a základy této koncepce. Pokud mi zbyde čas, tak pár slov i k ITS a i k nákladní dopravě a poplatku koncepci. Jak vidíte na slajdu, zadání sleduje cíl zemské vlády ještě z posledního legislativního období. Tam šlo e, pro Úřad pro životní prostředí a komunikace UVEK do konce roku 2015 přijít e, s řešením následujícího zadání. Přijít s cenotvorbou e, pro mobilitu, různé varianty pro Švýcarsko, jak tedy železnice, tak silnice a Mělo to být základem pro společenskou i politickou debatu. Definice. To jsou eh, poplatky založené na eh, způsob využívání u infrastruktury a služeb eh, v přepravě jednotlivců i veřejné dopravě s cílem ovlivnit poptávku po mobilitě. Cílem je odstranit eh, špičky dopravní a dosáhnout eh, vítě, mm, využívání, které bude vyváženější. Jedná se o pozitivní dopad ještě u financování a i pozitivní dopad na životní prostředí, i když tam výslovně ochrana životního prostředí cílem není. Tady vidíte pět variantů, modelových variantů pro silniční dopravdu. Vše je modulárně sestaveno, je, jedná se tedy buď o poplatky založené na kilometrech, to už je i v té první variantě, to je ta síť A, tam se platí za eh, dálkovou dopravu, za um, uh, dálnice a e, tam jde o poplatcích založeném na využívání, tedy pay as you use. E, kilometrovné může k, vést k minimálnímu úbytku cestujících, avšak obecně dopravní špičky neodstraňuje. U NEC B, tedy u sítě B, se e, platí ať už poplatky, případně ještě dodatečné poplatky právě v určitých časových obdobích, kdy dochází k zácpám. Tedy v hlavních obdobích však existuje riziko, že to řidiči budou řešit tím, že začnou dálnici objíždět po méně důležitých, po těch silnicích, které nejsou spoplatněny pak máme ještě poplatek za kilometry u e, jak dálnic, tak aglomeračních toků a i tam se počítá s příplatkem za určité časové období. A pak se e, zónové řešení sítě jak A, tak B propracovává ještě s koncepcí, e, kde se kombinují různé typy Eh, příplatků a odvodů. Pak máme ještě model územní, kde se bude spoplatňovat využívání silnic všech kategorií, ať už tedy dálnic, tak aglomeračních kategorií silnic, tak i všech ostatních běžných silnic a cest, jak za kilometr a zároveň i eh, všichni řidiči se všemi bude zacházeno naroveň všichni budou platit jakoby férovým způsobem a e, tím pádem nedochází k riziku případného objíždění či vyhýbání se určitým typům silnic. Pak e, ještě pár slov k veřejné dopravě. Zde chci zdůraznit, že velký rozdíl mezi veřejnou dopravou a e, soukromou dopravou je, že zde máme co dočinění do, s dodatečnými aktéry a veřejná doprava má eh, eh, určité stanovené fixní sazby a je možné konzumovat více za stejnou cenu, což by u silnic nebyl ten případ. Tady vidíte tři možnosti pro veřejnou dopravu u těch modelů se hovoří o zejména zatížených či eh, vytíženějších, ať už železničních, autobusových či tramvajových linií, že by zákazník platil různě podle doby, kdy cestuje. Tam by se mohlo řídit flexibilním způsobem využití těchto prostředků, avšak jako trvalé řešení by to nevedlo ke konečnému cíli. Pak máme další modelovou variantu, kde by se eh, v celkovém dopravním systému veřejné dopravy eh, počítalo s diferencovanými eh, platbami za přepravu v závislosti na Eh, různých faktorech. A pak máme třetí variantu, kde by se nejednalo pouze o určité linie či zóny, ale o celé Švýcarsko, kde by se diferencovalo z poplatky. A eh, takovýto plošný model, který by se týkal celé veřejné dopravy, by mohlo být dosaženo eh, rovnoměrnějšího vytížení stanovováním tarifů na principu pay as you use, čili každý platí podle toho, eh, kolik využívá, nakolik využívá veřejnou dopravu. Mám ještě pár vteřin. Tedy eh, k tomu LSVA. Ve Švýcarsku už máme eh, cenotvorbu podle mobility u dopravy nákladní a ITS tam to vše jde ruku v ruce, tedy inteligentní mobilita radikálně změní dnešní mobilitu. Proto stát musí stanovit rámcové podmínky a podporovat tento vývojový trend. O e, další informace můžete získat na našich webových stránkách. Tam to máte k dispozici ve třech jazycích a dokonce můžete vstupovat do diskuse. Děkuji panu Kestlimu a nyní Eva Zovka, koordinátorka projektu eh, pro využívání silnic a mostů ve Varšavě. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych vám dnes eh, ráda řekla něco k tomu, na co se zaměřuje nejposlednější výzkum. Má prezentace bude stručná a doufám, že budete mít eh, nějaké otázky, že tedy budeme mít diskusy. Budu hovořit o ITS a mobilitě. Jsme tedy výzkumná instituce, účastníme se eh, jednoho z projektů Horizontu 2020 Tady vlastně združujeme všechny zainteresované stra- aktéry, zainteresované strany napříč různými eh, dopravními typy. Ukazuje se, že máme tedy různé datové informační systémy, internet věcí, což je populární téma. To také nám poskytuje prostředí pro sdílení informací pro ITS. Další důležitá oblast, to je také automatizace. Mm, o tom už hovořil předchozí panel, takže o tom nebudu hovořit tolik. Zaměřím se hlavně na tu komunikaci. Tady máme komunikaci navzájem mezi vozidly, potom zase eh, vozidlo infrastruktura a vozidlo infrastruktura a třeba cloud. To zase tady máme prostřednictvím internetu věcí. Nedávno naše výzkumná instituce začala spolupracovat s výzkumným centrem pro mobilitu v České republice. Oni se zabývají takzvaným big data. O co tady jde? V dnešní době se e, generuje obrovské množství údajů, také máme různé typy, tedy e, dopravy, e, různé druhy automatizace, máme tedy otázka, hlavní otázka je, kdo je tedy majitelem těch dat, jak budeme ty údaje využívat, tak aby z toho uživatele měli nějaký užitek. Jedním z výzkumných projektů, na který se zaměřujeme, je projekt, který nám ukáže, jak my jako zákazníci můžeme zaznamenat nějaké zlepšení dopravy. Takže ty hromadné údaje pro mobilitu a dopravu. Tady je vlastně otázka, kdy je dobré vytvářet modely a kdy je lepší nikoli. Pokud samozřejmě něco můžete změřit, tak nepotřebujete mít model. My tedy dneska můžeme poměrně přesně měřit <clears throat> dopravu, můžeme mít nejrůznější informace a my potom je můžeme vyhodnocovat. Tady vlastně jde e, o otázky e, logistiky, dopravy a tak dále. To se dá samozřejmě vyhodnocovat e, v reálném čase prostřednictvím zase automatizace. Já jsem tady měla takovou hezkou animaci, kterou bohužel tady nemůžu zahrát. Tady prostě jede takové auto, je tam plno senzorů, takže vidíte různé dopravní značky, eh, omezení rychlosti, eh, informace pro cestující. Také jsou tam různá zařízení v samotném autě, jako GPS a podobně, které poskytují vstupy. Hm, není to zase nic nového, teď už je to k dispozici, ale v automatizovaném autě by to mohlo být ještě přesnější a mohla by tam být přesnější komunikace mezi těmi vozidly a infrastrukturou. Tady máme analýzu národní mobility v České republice, či která byla tady udělána v České republice. Je to agregace všech eh, údajů ty bílé body jsou místa a potom eh, ten cíl, to znamená, kam lidé dojíždí, odkud eh, kam jezdí a to tedy můžete sledovat v reálném čase. To je dispozici přes eh, jejich webovou stránku. Tady je takový atlas mobility ve střední Evropě. Tady zase vidíme aglomerace, eh, hlavně hlavní proudy mobility, kudy, kudy hlavně se lidé vydávají, trendy a tak dále. Samozřejmě ty eh, údaje můžete analyzovat za účelem logistiky, přepravy zboží, dopravy pasažérů a podobně. A v podstatě můžete úplně takhle vytvářet budoucnost, jak chcete přepravovat úplně cokoliv. Některé z těch aplikací, které jsou k dispozici, s využitím velkých údajů, to je zpráva dopravy, na tom Rodosu zase to k dispozici, na eh, počítačích operátorů, a uživatelé k tomu mají přístup, takže mohou zase vidět tyhle ty mapy dopravních toků. Je to opravdu užitečné. Ono to používá i, eh, používají to operátoři pro řízení dopravy a podobně. Samozřejmě také je to dobré pro uživatele v individuálních autech. Tady máme zase monitorování dopravy na Slovensku, eh, které, kde využívá GPS. Dnes žijeme v nejisté době, protože klima se mění, máme teroristické útoky, tohle to všechno musíme nějak eh, řídit. Takže co udělat v případě nějaké krize? Tohle nám poskytuje informace v reálném čase, které jsou opravdu obrovsky užitečné, takže to je skvělý nástroj. Tohle to je dopravní zpráva pro zdra jiné zdroje, tam máme třeba kamery CCTV, Také máme různé aplikace, které učesují, ukazují počasí, takže můžeme opravdu se zaměřit v případě nějakého problému přímo na konkrétní místo a podívat se, co se tam přesně děje. Pak hovoříme o té elektronické vynětě a nastavení ceny, to je samozřejmě taky politická otázka, ale já teď chci ukázat některé technologie. My máme vlastně elektronické mítné v Polsku pro těžká vozidla. Pak eh, zase jsem měla takový hezký obrázek, který tady bohužel se neotevře. Ale ten eh, platba eh, mítného elektronicky my se snažíme, abychom měli vlastně jednotný systém, který by byl užitečný i pro uživatele. A pak by došlo k volnému toku. Eh, je to vlastně užitečné i z pohledu poskytovatele, takže tam máte technickou interoperabilitu. Všechny ty postupy jsou interoperabilní a zároveň se tím řeší i ochrana údajů a bezpečnost. Takže máte třeba komerční auto, které jede na eh, nějakou stanici, kde, má, kde je vlastně tady elektronické prostředí, tam jsou pasy, registrace pro platbu mítného, klasifikaci vozidla a všechno se to tady dělá elektronicky. Tady ještě o přetížení, dopravě, cenách, socioekonomické charakteristiky. To taky hraje svou roli v tom, jak lidé vnímají mítné. Nastavení ceny pro uvolnění té přetížené dopravy to samozřejmě zase vyžaduje i infrastrukturní řešení. Udělali jsme výzkum, to udělali nějaké instituce tedy ve Španělsku v roce 2014, já tady jenom ukážu pár výsledků. Tady jsou postoje, které ukazují, že 36 respondentů by rádi využívali mítné pro snížení znečištění, Také samozřejmě bylo dobré tímto způsobem také vybírat prostředky pro infrastrukturní projekty. Bylo by tak možné zlepšit eh, veřejnou dopravu. Například 23% řeklo, že by to vedlo k zlepšení kvality silnic a celé infrastruktury. 80 řeklo, že dopravní limity by se měly využít spíše než mítné. 37 bylo mm, nedali odpověď. To je opravdu těžké pro výzkumné pracovníky, když prostě lidé nemají žádný názor na mýto. 39% říká, že už nyní platí hodně, takže není potřeba nastavovat cenu pro snižování dopravního přetížení. 21% řeklo, že mítné je efektivní. Děkuji. Děkuji a nyní přicházíme k poslednímu eh, poslednímu přednášejícímu, či poslední přednášející z DG Move. Děkuji. Děkuji za to, že jste mě zařadili nakonec, protože mám sklon příliš mluvit takže jsem ráda, že se můžu soustředit na klíčové věci. Byla jsem požádána, abych informovala o platformě CTS, týká se kooperativních systémů. Dnes jsme hodně mluvili o automatizovaných eh, vozidlech, propojených vozidlech, ale nezmínili jsme kooperativní vozidla. A tady zdůrazním vozidla, nikoli auta. Kooperativní vozla jsou vozla, která nejen eh, jsou, zasílají si mezi sebou zprávy a komunikují, ale také komunikují s dalšími uživateli. Může to být například eh, motocyklista s vozidlem, s automobilem, ale také s infrastrukturou. A je to silniční infrastruktura, tedy řízení provozu. My jsme se tím hodně zabývali v posledním roce a vidím tu jedno nebo dva kolegy, možná tři kolegy. Erik s námi úzce spolupracoval na této platformě a chci říci, že diskuse se eh, hodně, diskuse hodně probíhala mezi odborníky. Snad to mohu takto říci. Ale myslím, že absolutně nezbytné vést tuto debatu nejen mezi techniky, ale také zvýšit viditelnost na politické úrovni. A proto jsme byli velmi vděční nizozemskému předsednictví, které zavedlo diskusy na toto téma. A je důležité, aby odvětví dopravy a veřejná zpráva věděla o tomto vývoji a byla schopna rozpoznat, co se blíží a měla možnost také řídit, co nám inovace přináší. Dnes jsme hovořili o termínech, eh, kooperativní systémy, automatizace 10 let, 20 let, je těžké předvídat, jak to proběhne. Určitě to proběhne, ale jak, to je mnohem obtížnější. Víme eh, s jistotou, že digitalizace vše mění. Před několika týdny jsme se mohli bavit eh, o úloze dat při podpoře multimodálních služeb. To platí i zde. Ale to, co je důležité z našeho hlediska, a tady vystupuji za DG Move, inovace nám umožňují eh, řešit už té politické cíle, bezpečnost silničního provozu, dopravní zácpy, ale to musí vyvolat i porozumění v průmyslu, ve veřejnosti, mezi výzkumníky, mezi politiky, jaké služby si přejeme získat z těchto technologií. Také jsme hovořili o promyslovém rozměru a to je zde naprosto klíčové. Existuje celá řada dalších iniciativ na celém světě a v Evropě nejsme na tom tak špatně. Problém je v tom, že některé odvětví jsou velmi aktivní v jedné oblasti, ale to, co zde schází, je společná vize. Kdy chceme, aby došlo k nasazení, za jakým účelem a za jakých podmínek. Tedy s tím vším jsme vytvořili platformu, která byla využívána jako operativní nástroj, abychom podpořili nasazení těchto systémů v Evropě. A výsledkem posledního roku práce máme ne, určit, na rozdíl od eh, průmyslu, nejen automobilový průmysl, ale i jiné, jiná odvětví, eh, uvedla, že jsou připraveni nasadit systémy v roce 2019. Tedy v tomto odvětví zatím termín neexistuje, ale nejde jenom o technické otázky, ale týká se to i společných aspektů, potřeby eh, uvažovat o ochraně osobních údajů. Pane Ertugu, my jsme schválili eh, takový rámec eh, minulý týden v parlamentu, ale je třeba vědět, eh, jaké zásady jsou nezbytné a jak operativně, jaké operativní požadavky budou existovat. Pokud chci vysílat ve vozidlu o různých typech dat. Kooperativní vozidla budou neustále vysílat eh, každou milisekundu, tedy jak rozhodnout, zda tato data ano a jiná ne. V každé chvíli to bude probíhat, takže musíme být schopni eh, eh, řidiče vlastně řidiči umožnit, umožnit rozhodnutí, zda si přeje být lokalizován nebo ne, zda chce být terčem určitých služeb nebo ne. Takže to zasadím do určitého rámce. Komisařka Bulc zmínila, že údaje o bezpečnosti silničního provozu nejsou příliš pozitivní. A je to již druhý rok za sebou, takže se chceme soustředit na služby, které by podpořily bezpečnost silničního provozu. A existují stovky různých služeb. A my jsme se pokusili se dohodnout v rámci této platformy na více než, kde eh, je více než 100 účastníků, veřejná zpráva, místní zpráva, průmysl, poskytovatelé služeb, jaké služby si přejeme. A máme tedy seznam asi deseti aplikací, které velmi souvisí s bezpečností. Eh, nouzové vozidlo se, se blíží zácpa, eh, včasné varování o zácpě, stojící varování předstojícím vozidlem. A chceme vytvořit vazbu mezi politickým cílem a tím, jak bude tato služba naplněna. Hovořili jsme o automatizaci. A já myslím, že mé sdělení pro vás je z našeho hlediska. Je to vidět na grafu kolegy z výzkumného oddělení. Vidíme jasně, jak kooperativní systémy a automatizace jdou ruku v ruce a společně jsou schopni poskytnout největší přidanou hodnotu. Nejsou vzájemně v rozporu a určitě se nejedná jenom o automatizaci ze dvou důvodů. Nevím, zda to byla paní Demonte, která zmínila letectví. My si, pokud jako cestující letecké dopravě chcete vědět, že letadlo je schopno komunikovat s, řídí, s řízením letového provozu. A to samé platí u automatizovaného vozidla. Ale kromě toho, a tady se vracím k dopravě, vozidla jezdí po silnici. A kromě silnic máme systémy řízení provozu, máme určitá pravidla nedefinovaná na evropské úrovni, ale definovaná par, těmi, kteří mají na starosti tyto záležitosti na národní úrovni. Takže třeba zajistit, aby ti, kteří mají na starosti provoz, věděli, jak automatizace probíhá. A pokud existuje zranitelný uživatel a určité zeměpisné prostředí, kde je třeba větší pozornosti, kde je například škola, tak to vše je třeba zapracovat a vzít v úvahu. Tedy jaký byl výsledek naší práce? Výsledkem naší práce bylo definovat seznam aplikací, které považujeme za služby, které by měly být nasazeny jako první. V 2019 cílem je zavést tyto služby. Zabývali jsme se interoperabilitou. A to jste také ve své rozpravě o automatizaci zmínili. Protože zcela evidentně nejen vozidla překračují hranice, a vozidla jsou různý značek a musí mezi sebou komunikovat. Interoperabilita také na úrovni služeb. Hovořili jsme o telefonu. Když používáte telefon, tak je vám jedno, jestli používáte eh, mobilní síť nebo eh, síť Wi-Fi. Vám nejde o typ sítě, ale u mobilní sítě je to stejné, u sítí mobilní je to stejné. Chcete prostě využívat nových služeb a eh, pokud jde o sítě generace 5G, tak chceme využívat to, co je dostupné dnes. Celá tato zpráva byla schválena jednomyslně koncem ledna a měl jsem přejitost být ve výboru Jury před několika měsíci. A možná jenom uvedu, že si stáhlo 3500 tisíc lidí pro dokument komise. To není tak špatný výsledek. Takže co bude dál? Jsme připravujeme masterplan interoperabilní plán nasazení CTS v tomto roce. Skrze CEF a to je opět pro pana Ertuga, ale je to důležité. Vy jste uvedl, že jsme vložili mnohé do horizontu 2020 a srovnal jste to s, se Spojenými státy. Možná, se k vám, možná vám poskytnu tato čísla. Nedívejme se na konkrétní nástroje, podívejme se na CEF a Horizon 2020. Letos jsme vložili 70 70 mm, měli jsme 70 milionů, 70 milionů pro CATS a 100 milionů euro bylo v, pro politiku soudržnosti. Tedy pokud jde o finanční příspěvek napříč EU, evidentně my, my financujeme toto na evropské rovně, ale členské státy to také financují. Takže na tom nejsme tak špatně. Poslední věc. Budeme spolupracovat eh, s průmyslem s členskými státy na aktu v přenesné pravomoci o CATS. Je to velmi brzy, takže to nechci příliš rozvádět, ale eh, vrátíme se k tomu, až budeme připravenější a budeme vás informovat o vývoji, až nastane ta pravá chvíle. Děkuji vám mnohokrát. Já rovněž děkuji. A tím dospíváme ke konci všech eh, úvodních prezentací. Máme trochu času na otázky a odpovědi, je nás zde trochu méně. Kamp jako první. Děkuji, pane předsedo. Upřímně řečeno, musím konstatovat, že přece jen se cítím zahalcen údaji, skutečnostmi, možnostmi, scénáři a tak dále. Začali jsme v 9 ráno, stále ještě se zde nacházíme, přesto však jsem schopen položit dvě otázky. První panu Samsonovi. Proč nemáme malé elektrobaterie přesto přeze všechno, co jste uvedl? Jedná se o nějaké čáry Máry, o Harryho Pottera, kdo je proti. Jsme schopni vyrobit umělé srdce, ale nedokážeme vyrobit malý akumulátor pro elektromobil. Jsou tací, kteří tvrdí, že je to lobby fosilních paliv. Já tomu nevěřím. Tedy proč vlastně nemáme takové komentátory. A pak máme um, otázku na pana Fuche. Vy jste tady z OECD a tedy máte přehled o více zemích, nikoli o samotné Evropské unii. Jak tedy vypadáme v kontextu s ostatními zeměmi? Paní Depre doporučuje, abychom se tím zabývali a tvrdí, že už mnohé probíhá, srovnávání a tak dále. Víme o Google, ale jak se prezentuje Evropa ve srovnání s ostatními? Já z toho, co víme, eh, tak se zdá, že 28 států se nezávisle na sobě snaží o vývoj a Německo je na špici, ale jakmile přijde na spolupráce, tak už to nevypadá tak růžově. Co tomu říkáte? A pak otázka na paní Zovku. To je spíš taková filozofická úvaha z mé strany to, že někdo má své auto a bydlí ve městě, ať je to Rotterdam, Amsterdam, Varšava nebo Berlín, tak eh, pro takového člověka by mělo být praktičtější a snažší eh, to auto sdílet či mít jiné možnosti přepravy. Ale pokud bydlíte na venkově, tak je automobil vaším nástrojem na kontakt se světem. A když se nad tím zamyslíte, tak vlastní automobil už se zde odepisuje a hovoří se o prosítění, o elektromobilech, o kolektivním vlastnictví um, vozidel, ale mý voliči, no to si nejsem jistá, něco takového přijmou. Ano, víme, ty si to dovolit můžeš, eh, takovou poznámku. Pane Hertok, eh, děkuji. Víme, nyní víš, proč náš předseda bydlí ve městě a nikoli na venkově. Ano. Poznámka mimo mikrofon. No, ale to si necháme na příště. Já mám dvě otázky. První, paní Depre, na vás. Výslovně vám děkuji za informace a Naslouchal jsem velice pečlivě o otázkách ochrany údajů. Přesto však mi nedochází či nechápu, jaký máte názor ohledně vlastnictví těchto údajů. Komu v konečném důsledku ta data patří? Já se neptám bezdůvodně, totiž eh, při posledních automobilových trzích ve Frankfurtu jsem měl tu čest být členem panelu a tam byli velice zajímaví lidé z nejrůznějších odvětvích. A ta otázka tam vyhřezla rovněž, totiž eh, výrobce, zákazník, eh, dealer, Mm, jak legislátoru musí být jasné, musí být vše zasazeno do nějakého rámce, jinak eh, z toho budou vznikat pouze obtíže. A jak se budeme chránit před hackerskými útoky, to už možná zachází příliš zase daleko. Pak ještě otázka na pana Pöge. My jsme si vyrešeršovali, že Spolkové ministerstvo pro vědu a energii zadalo studii, a to už loni v Německu, na Fraunhofer Institut a tato studie Frauenhofera eh, institutu se vyjadřuje ve prospěch eh, spíše revolučního přístupu, nikoli evolučního přístupu, že bychom se měli dát do vývoje přímo samořídícího automobilu a otestovat ho ve městském prostředí. Co vy tomu říkáme? Myslíte, že by bylo lepší než takhle um, okusit to či ono z té automatizace, nýbrž naopak přijít s něčím, co už bude plně automatické, vhodit to do toho každodenního provozu a otestovat to takto. Dává to smysl. Eh, předseda, už se nikdo nehlásí, já tedy mám sám otázku. Eh, já si myslím, že ta soutěž mezi železnicí a silnicí je neférová, protože máme E, mítne na železnici, ale nikoli všude, na silnicích. A tady chválím Švýcarsko. Švýcarům to prostě došlo, tady ani nejde o to mítne. Oni ale mají pro všechny nákladňáky těžší než 3,5 tuny na všech silnicích e, mítne. Takže u nich nedocházelo e, k tomu, že se doprava přesouvala z dálnic na menší silnice a tak dále. My jsme byli ve Španělsku, tam jsme jeli autobusem, no a samozřejmě i tam to bylo financováno unijními penězi a e, co půl hodiny byla neustále nějaký týrák se objevoval a i na těch vedlejších vesnických cestách jeden náklad jak za druhým. Takže my něco financujeme z unijních peněz, ale pak oni nejsou využívány ty dálnice odpovídajícím způsobem. Tak to by k tomu soukromý investor nikdy v životě nepřistoupil k takové hlouposti. Takže když už víme o takovém systému mítného ve Švýcarsku, o tom pozitivním motivování, proč k tomu nepřistupujete, jak to, že pak nedochází k eh, přecházení na jiný typ silnice a tak dále. Dobrá, možná potřebujeme nějaké peníze, ale první krok právě musí to platit všude, stejně jako na železnicích. No a ve Švýcarsku by to vlastně mělo být snadné. Takže bych chtěl eh, o tom vědět víc. A pak ještě Dominik Riké se přihlásil. Pane předsedo, dovolím si poznámku která je obecná, není konkrétní pro dopravu. Otázka zlomu. Když se objeví zlom v chodu společnosti vědy a zvyku, tedy zlom mm, musí narazit na určitý model regulace a velmi rychle najde model ekonomického fungování ekonomický model je čas od času třeba regulovat. A z tohoto důvodu si kladu otázku, zda je vhodné, aby lidé, kteří nesou eh, revoluci autonomní dopravy, že to bude trvat ještě 20 let a já si myslím, že bychom se toho měli pouštět hned a nečekat 20 let. Tady máme dva modely a na to se ptal Ismail Hertuk pokud máme progresivní a narušující model u, progresivní, u autonomních eh, vozidel. Velcí výrobci, zejména evropští, zavedli progresivní model. Podívejte se na BMW, nám, BMW nám to vysvětlovalo. Rok po roce zavádějí inovace, které směřují k větší autonomii. A když eh, se zaváděl systém tempomatu, tak se o tom tolik nediskutovalo. Ale když eh, byl zaveden tempomat, tak prostě jste přestali to vozidlo ovládat. A výrobci automobilů, a zejména výrobci eh, komponent, každý rok, každé dva roky prostě přinášejí nové prvky, o kterých se v rámci regulace nemluví. Například přejíždění z pruhu do pruhu a e, přejíždění tedy e, horizontálního značení, to nevyvolalo nějakou velkou diskusi ze strany členských států nebo Evropy. A potom ten narušující model, velcí provozovatelé dat, Google nabízí úplně nový model, kde je třeba hovořit o novém regulačním ekonomickém modelu. A nejsem si jist, zda výrobci automobilů, kteří vlastně vyra- připravují majonézu velmi pomalu, by zda nebudou předběhnuti tím druhým modelem, protože oni zprostředkují k dispozici globální model, který výrobce automobilů zavadí velmi postupně. Za prvé se chci zeptat, zda není na čase, aby naši vlastní výrobci v Evropě se nezajímali o ten eh, narušující revoluční model oproti progresivnímu modelu, protože eh, tady hrozí velké riziko, pokud je o trh. A druhá poznámka, jaký ekonomický model eh, vlastně spadá pod digitální eh, model. My hovoříme o fyzické infrastruktuře, kdo bude platit za co, v kterou denní dobu a podobně. A je vidět, že to boj mezi důmyslností politiků, kterým jde o peníze a uživatele, kteří nechtí, nechtějí platit. To není překvapivé, protože mají dojem, že platí jinak a vracíme se k, k nějakému ekonomickému modelu, ale digitální infrastruktura bude vedle fyzické infrastruktury a kromě autonomního vozidla to platí uživatel. To vozidlo je autonomní a to vozidlo bude také napojeno na samořízená e, vozidla. Kdo bude za to platit? Jaký bude ekonomický model digitální infrastruktury? protože fyzickou infrastrukturu nedokážeme platit. Kdo bude platit za digitální infrastrukturu? Je to velmi citlivé pro fungování autonomních modelů. Děkuji a nyní už odpovědi. Pan eh, Samson jako první. No, když bych měl ukázat na vyníka, proč nemáme malé akumulátory, tak je to Michael Faraday a Dmitry Mendelejev. Vše je to o chemii a o elektrochemii. Ono existují malé systémy, ale ty se přehřívají, takže máte malý akumulátor a pak potřebujete obrovský chladící systém. My zatím stále ještě čekáme na nějaké chemické řešení, jednoho dne vznikne, nevím kde, a jak, ale určitě se objeví. V tom spočívá inovace. A pak ještě obecná poznámka ke všem ostatním otázkám, zejména proč neděláme nic, zejména s tím hospodářským modelem. Pokud máme pět expertů, tak oni vám poskytnou sedm různých odpovědí. A já chci zdůraznit, že z mého pohledu je cesta kupředu a povede prostřednictvím zkoušek, testů. Nevíme zatím, v čem to spočívá, ale měli bychom mít dostatečně reprezentativní eh, pilotní projekty a tak bychom měli dospět k řešení. Děkuji. Tom Fouke. Odpověď na otázku pana de Campa týkající se OECD a pohledu na Evropskou unii, jak to vypadá tedy z mé perspektivy. Jeden obrovský rozdíl je, že Mezinárodní fórum pro dopravu a jeho mandát nespočívá ve vývoji legislativy ani žádných regulatorních nástrojů. My jsme think tank. My se snažíme využít jakési pomyslné křišťálové koule a přijít s řešeními. Ale sdílím mnohé obavy, musím se přiznat. Byl jsem účasten různých unijních projektů ještě v předchozí roli, zejména u automatizace vozidel, to bylo období 2001 až 2007. Mnohé tyto projekty dále pokračují zabývají se o pod, zabývají se podobnými záležitostmi a tam je ten pokrok velice eh, pomalý a já jsem ani nečekal, že nepočítám s tím, že se budu dále zabývat tématem automatizace, protože mi připadá, že je to tak pomale, že ani není vidět, eh, kam to dospěle. U Google oni možná některé ty peníze promrhávají, ale tím, že pak přijde s něčím opravdu převratným, tak se to zase vyrovná. Eh, Zatím jsme samotnou povahou záležitosti nebyli donuceni k tomu, abychom přišli s revolucí, ale Američané svým přístupem jsou natolik dominantní a rušiví, že bychom mohli k tomu přistoupit jako k rušivému faktoru. Je to ale velká věc. Rovněž ten 20-letý horizont, ten se s tím váže. Já mám obavy, co se týče takovýchto prohlášení. Domnívám se, že bychom se měli vyhnout eh, tomu, aby naše koncepce se nestaly anebo nedopadly stejně jako Polaroid nebo Nokia. Nokia. Z pohledu vlád se zdá, že zatím s tím mají opravdu velké problémy a musíme se zamyslet nad tím, jak pracuje, jak funguje regulatorní systém a možná jiná, jiný přístup k údajům rovněž skýtá slibnou odpověď pan Hertok. Já se stydím, ale tu studii neznám, hned si ji vygoogluji, abych si přečetl, o čem hovoříte. Je to dobrý nápad, až na to, že by možná nemělo jít o ty městské oblasti, kde je opravdu hustá doprava. Že bychom opravdu spíše měli záležitosti vyzkoušet. Švédsko bude přistupovat k velkým pokusům, například mezi dojíždějícími do měst a automatizovanými vozidly, s automatizovanými vozidly. Tam asi je nejlepší mít prostředí, kde ještě máme určitou kontrolu nad záležitostmi a nemělo by to být ale centra měst, protože tam sice technologie máme, ale potřebujeme ještě regulatorní rámec a pokud se osoby, které činí politická rozhodnutí, rozhodnou pro, tak si musíme položit otázku, jsme už technologicky na té e, etapě, v tom stádiu. V mnohých ohledech už odpověď zní ano, ale u těch největších městských center tam si nejsem jist. Zda opravdu to vozidlo by si bylo schopno poradit s každou možnou situací. E, možná by se bylo schopno zachovat správně, ale v mnohých e, oblastech těch městských center by to pak znamenalo velice pomalou rychlost a možná by se i zastavilo a vůbec by se nehýbalo. Ale snad by se bylo schopno samo učit, tedy ano, nejlepší je se do toho pustit a zkusit to. Děkuji. Rafael Kestli. Děkuji. Mnohokrát tak k vaší otázce eh, ohledně toho plošného eh, nastavování cen mobility. Takže my jsme si nastavili stejné podmínky jak pro železnici, tak pro silnice, takže vlastně dneska v té eh, přepravě zboží tím vlastně se pokrývají všechny stejně ty náklady externě, je to 1,5 miliard z rozpočtu a e, vlastně, e, respektive dostávají se do, rozpo, do rozpočtu a potom jsou zase předistribuovány v, do dopravy. My máme vlastně takový koncepční model, který e, jsme si stanovili modulárně, tedy podle typu dopravy. Můžeme tam dělat různé změny na základě těch potřeb, těch odlišných modulů zatím nemáme nějaké referenční modely nebo referenční eh, projekty. Z našeho úhledu pohledu ta plošná varianta by byla vlastně takovým konečným řešením, ale eh, čas na to ještě nepřišel. Eh, problém je náklady. Máme třeba nákladní automobily, které jezdí 24 hodin. E, potom zase jsou v e, nějakou dobu v garáži, takže samozřejmě tam je otázka toho využití a nevyužití. Zbírají mm, se také údaje, které třeba nejsou nutně k dispozici, protože jsou právě v té soukromé sféře a podobně, takže je potřeba pro to autonomní řízení tyhle ty typy problémů vyřešit. Eh, už jsme četli v novinách, že Spolková rada ještě v polovině tohoto roku rozhodne o té zprávě, kterou jsme předložili a eh, nějak stanoví eh, přístup k tomuto plošnému stanovování cen. Pak se uvidí, jestli na základě toho bude nastaven nějaký pilotní projekt a pak jak to bude pokračovat dále. Děkuji. Evazovka, prosím. Pan Van de Kamp, vy jste se ptal na konkrétní věc a já žiji na okraji Varšavy a zá, jsem závislá na autě. Určitě by bylo dobré, kdybych nemusela každý den jezdit autem. Já mám tři děti, musím je pořád rozvážet na různé aktivity, fotbal a podobně. Uh, takže bych eh, samozřejmě uvítala, kdybychom měli třeba nějakou elektrickou tramvaj nebo něco, ale stejně tak jako v Nizozemsku by bylo dobré, kdybychom se zase vrátili zpátky k tomu tedy, eh, že bychom více využívali jízdu na kole, sdílení kol, ale také sdílení automobilu a podobně. Bylo by potřeba jasně si tedy logisticky nastavit nějaký harmonogram, eh, takže byste se prostě třeba nalogovali na nějakou platformu na internetu a podívali byste se, kdy můžete se svést třeba s nějakým eh, sousedem a podobně. Eh, bylo by to vlastně podobné, jako třeba když jdete autobusem, prostě eh, trošku by to bylo podobné taky časovým harmonogramům, které prostě máme k dispozici na zastávkách a podobně. Ale myslím si, že ačkoliv tyhle ty možnosti jsou skvělé, prostě sdílení těch eh, elektrických aut, ježdění na kolech, chůze pěšky, dřív nebo později stejně potřebujete to svoje auto, eh, ačkoliv se ho snažíte používat třeba méně, ale prostě nedá se tomu úplně vyhnout. Já si taky myslím, že ta infrastruktura je ještě v Evropě velmi fragmentovaná, takže se mm, jako ta, eh, plnou automatizace si v tuto chvíli neumím představit. Děkuji, ještě na závěr Claire Depri, prosím. to vlastnictví, my jsme se opravdu snažili tento koncept eh, použít, ale v tuto chvíli neexistuje žádný právní text, který by eh, o něm, který by definoval. Když se vrátíme k ochraně údajů, tam je opravdu eh, důležitá věc a to je souhlas datového subjektu. Takže vždycky, když e, jsou nějaké osobní údaje, to by potom platilo i v oblasti té automaci, když generujete údaje, které e, zahrnují osobní údaje, tak musíte dát možnost datovému subjektu, to znamená řidiči, aby to k tomu svolil či nikoli. Takže vlastně to bylo součástí celé té analýzy, kterou jsme dělali. Naše výsledná zpráva byla poměrně dlouhá ale vlastně operativně máme závěry, že prostě musíme umožnit řidiči, aby dovolil eh, tyhle ty údaje, aby byly vysílány. A vlastně na to potřebujeme třeba nějaké tlačítko. A ještě jednu takovou malou věc. Co se týče těch amerických společností versus evropským společnostem, nezapomínejme na to, že americké společnosti to teď neprodávají. Asi to budou dělat, ale v tuhle chvíli to nedělají. Neprodávají tedy ty vozy. Takže pokud vyrábíte automobily, nechcete ohrozit svou reputaci tím, že uvedete na trh věci, které nejsou stoprocentně jisté. V Evropě máme velkou tradici bezpečnosti. Takže když chceme mít tento technologický vývoj, chceme je mít i proto, abychom podpořili bezpečnost. Nechceme zhoršit bezpečnost na našich silnicích. Tato Evrops- tato americká společnost určitě narušila ty inovace a my jsme se určitě z toho naučili, že musíme postupovat asertivněji ohledně toho, co se dělá na evropské úrovni, ale nezapomínejme na ten argument bezpečnosti. Ano, děkuji mnohokrát, to byla opravdu zajímavá a napínavá debata. Děkuji všem přednášejícím a zúčastněným. A tím končí naše dnešní zasedání. Přeji vám všem hezký večer. Děkuji. Příští zasedání proběhne ve čtvrtek 12. května od 9 hodin a budeme hlasovat o zprávě Libe. Takže výjimečně takhle, prosím, hned v 9 hodin v ten čtvrtek 12.